rady jsme dostali stanovisko v prvním čtení, včetně eh, zdůvodnění a stanovisko komise. A není tady napsané, co je to za stanovisko, a stanovisko, která se týká